Uh, uh, Milí kolegové, déle už čekat nemůžeme, protože máme hodně bodů na pořadu jednání, takže zahájíme dnešní zasedání. Chci všechny přivítat a začneme tedy podle pořadu jednání. Máme tady jednu změnu, pokud je o hlasování a čas hlasování. Předevčírem jsem byla informována předsedou parlamentu o tom, že proběhne zasedání kontaktní skupiny o pro MFF Tohoto zasedání se bude účastnit eh, také předseda Regi a bude se hovořit o vazbách mezi MFF a procesem eh, spolurozhodování legislativního, takže já se musím zúčastnit tohoto zasedání. Právě z toho důvodu navrhujeme změnu na pořadu jednání a navrhujeme o půl hodiny přesunout eh, hlasování, to znamená z půl jedenácté na jedenáct. Hlasování tedy začne místo půl jedenácté v 11 hodin, ještě jednou opakuji, protože musím odejít na zasedání na 11. patře. To je tedy jeden návrh. A pokud s tím můžete souhlasit, chtěla bych poprosit politické poradce o pomoc, protože kolegové tady nejsou. Musíme informovat kolegy o tom, že bod 14, stanovisko pana Stavrekakise o rozpočtu na rok 2014. A potom bod 15, Evropí, Evropský semestr, což je stanovisko pana Deutsche. Budeme projednávat hned poté, co proběhne, stanovi, eh, proběhne diskuze o e, stanovisku nebo zprávě pana Vlasáka. Pokud nikdo nic e, nenamítá, Mohu vás informovat, že žádnou další žádost o změnu návrhu pořadu jednání nemáme. Zasedání jako obvykle se bude vysílat na internetu a můžete vidět na, pořad, na uh, pořadu jednání, že tam máme indikativně uvedeny eh, časové, eh, časové rozvržení, ale je to tedy pouze indikativní, tak to prosím zohledněte. Nyní můžeme přejít k bodu 2 na pořadu jednání schválení zápisu ze schůze konané ve dnech 29. až 30. května. Zápis ze zasedání máte k dispozici a jako obvykle budeme tento zápis považován za přijatý na konci zasedání, pokud se nikdo nepostaví proti. Nyní bod 3. Sdělení předsedkyně. Vyskytl si jeden problém, řekla bych, protože byli jsme právě informováni o tom, že pokud o stanovisko, které Regi chce předkládat, které se týká přímých plateb eh, rozvoje venková horizontálního nařízení, tedy to vše na rok 2014, dohodli jsme se, že eh, zpravodajem bude pan Kurský. Sekretariát eh, výboru Agri nás ale informoval o tom, že bylo přijato rozhodnutí v Agri o časovém harmonogramu, je to totiž naléhavé, a padlo následující rozhodnutí. V Agri se bude hlasovat o zprávě 8. července, což vlastně znamená, že už hlasovali v pondělí. A lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 3. září. Na výboru se bude hlasovat přijímat e, zpráva 17. 9. Což znamená, že pro nás je naprosto nemožné projít klasickým postupem, i kdyby to bylo úplně maximálně rychlé. Z toho důvodu navrhujeme předkládat pozměňovací návrhy individuálně. Tedy europoslanci mohou přímo výboru Agri zasílat pozměňovací návrhy. Pokud k tomu nic nemáte, můžeme přejít k dalšímu bodu, bod číslo 4. Toto je zpráva nebo návrh zprávy pana Oldřicha Vlasáka. Budeme se dnes muset rozhodnout eh, o lhoutě pro předkládání pozměňovacích návrhů. Nyní začneme prezentací ze strany pana Vlasáka, poté budou hovořit eh, stínový zpravodaj. Takže slovo má pan Vlasák. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já bych vás poprosil, abyste si nasadili sluchátka, protože budu pokračovat ve svém jazyce v češtině. Předkyni ještě jednou děkuji za slovo a dovolte mi, abych na úvod uvedl že eh, vítám tento návrh komise který, byl, který by měl směřovat k tomu eh, abychom dokázali vyčerpat co nejvíce prostředků prostředků které máme v současné době v rozpočtu. vy víte že eh, celá zpráva je rozdělena do dvou základních částí. jedna Eh, my jsme samozřejmě pro hlavně systémový přístup pro zjednodušené procedury jako takové a proto eh, podporujeme první část eh, té zprávy která se týká top upu do konce roku two thousand and thirteen a víme také že tento top up to znamená pro země které jsou v potížích bude možné využít i v novém programovacím období two od roku 2014 do roku 2020, čili eh, v tomto smyslu eh, máme kontinuální nařízení, které se v minulosti osvědčilo, v současné době pokračuje a bude pokračovat i v budoucím období ale eh, já osobně jsem i pro systémové a zásadové řešení u druhé části této zprávy to znamená u prodloužení pravidla n three mimo jiné s ohledem na výjimku kterou měly kohezní země pro období two thousand and seven až two thousand and ten a rozhodnutí rady o pravidle eh, n three pro období two thousand and fourteen a two thousand and twenty čili jenom eh, chci připomenout že toto pravidlo se osvědčilo v prvé části máme tam na dva roky víceméně výpadek z tohoto pravidla a pro nové období opět uvažujeme se zavedením pravidla které se osvědčilo. chci říci že se to týká prostředků které jsou v současné době v rozpočtu a nepožadujeme další jiné prostředky pro tento návrh řešení. čili eh, jaké jsou hlavní důvody? za prvé cíl je orientovat se na výsledky a na výkon v politice soudržnosti. proto tyto věci děláme chceme pomoci státům které jsou v problémech. zavedení pravidla n three i v těchto dvou inkriminovaných eh, letech již teď umožní větší flexibilitu. za další je třeba pomoci členským státům v době krize. pomoc během přísné rozpočtové politiky pomoc pro nastartování investičních aktivit do veřejného a soukromého sektoru. Za dále vznikne přechodový mechanismus mezi současným obdobím a obdobím 2014 a 2009. Mechanismus, který známe a který se osvědčil. Sjednotí se podmínky současného a budoucího období. Za dále eh, nebudou tyto státy kterých se to týká jednat pod tlakem a nebudou ukvapeně vybírat projekty které nejsou připraveny a sníží se nestálost současného systému. a posledním důvodem v době kdy se vymýšlí nové iniciativy jak do těchto států dostat více peněz typu European Youth Initiative nebo Connecting Europe Facility je zvláštní, že by se komise nebo některé členské země měly stavět proti tomu, dát více času zemím, které to potřebují. Jinak řečeno, proč mít prostředky, ale nebýt ochotní vytvořit nástroj pro jejich využití návrh zprávy také umožňuje vyhnutí se četným programovým úsporám na konci programového období tím že umožní zavedení desetiprocentní flexibility mezi prioritami v rámci jednoho programu. toto úspěšně fungovalo také v období two thousand až two thousand and six tyto změny není nutné oznamovat komisi a členský stát by tak mohl flexibilně řešit své potřeby. To se týká pozměňovacího návrhu 10. Dámy a pánové, tolik mé stručné shrnutí této, eh, této problematiky. Závěrem bych chtěl dodat, že bych nechtěl v žádném případě ohrozit eh, výjimky, které se týkají Slovenska a Rumunska pro toto čerpání. Toto by mělo být řešení další které by umožnilo aby i ostatní státy měly možnost tyto peníze dočerpat bez větších problémů. děkuji za pozornost. Thank you. Eh, Thomas Deutsch for EPP. Děkuji, Thomas Deutsch za EPP. Eh, kedves Paní předsedkyně, Drazí kolegové, Vše, co bylo řečeno je panem Vlasákem, je naprosto správné a on eh, vždy velice stručně popíše toto téma a my si toho velice vážíme. I když to téma je velmi složité, on Eh, to vyjádřil velice koncizně a logicky, takže já se pokusím o to též. Budu také logický a stručný. Pokusím se zmínit čtyři body, které se týkají tohoto tématu. Budu hovořit za svoji politickou skupinu. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu Vlasákovi za jeho práci. Myslím si, že tento text obsahuje všechna důležitá témata. A já osobně a moje politická skupina souhlasí s tímto textem. Nejdříve si musíme položit následující otázku. A sice tato otázka se týká případných rizik, eh, ztráty zdrojů. Jakým způsobem popsat toto riziko ztráty eh, potřebných zdrojů? Jedná se o automatické zrušení těchto závazků. A e, v tomto případě si musíme položit otázku, zda tento postup je správný či nikoliv. Co se týče přidělování zdrojů e, v rámci kohezní politiky, tak e, se zde jedná o zdroje, které jsou alokovány jednotlivým státům. A pro tyto státy je důležité, vědět, s jakými eventuálními ztrátami je nutné počítat. Tyto alokace se týkají individuálně jednotlivých zemí a tyto jednotlivé země musí eh, optimalizovat využívání těchto zdrojů. Já jsem samozřejmě přivržencem tohoto optimálního využívání a proto si myslím, že členské země Někdy v některých případech mají problémy nebo dokonce dochází eh, k chybám z hlediska realizace jednotlivých projektů. Pravdou je, že tyto problémy existují a někde tyto problémy mohly vést ke ztrátě těchto zdrojů, ale to není ten nejdůležitější problém. Nejdůležitější problém je skutečnost, že tady máme krizi už od roku 2009 a tato krize je odpovědná za problémy, které tady existují a ona způsobila, že se obtížně realizují projekty. Tato krize se nemohla naplánovat a krize způsobila, že mnoho členských států nemohlo optimálně využívat tyto zdroje. Já jsem předložil pozměňovací návrh, který se týká Slovenska a Rumunska. Myslím si, že tato rizika neexistují pouze v případě Slovenska a Rumunska, ale existují také v případě jiných zemích. To je smysl mého pozměňovacího návrhu. A nyní, co se týče pravidla N plus 3, i zde souhlasím se vším, co zaznělo ze strany pana Vlasáka. A domnívám se, že mm, je nutné eh, ještě upřesnit toto pravidlo a to díky pozměňovacímu návrhu. Je nutné eh, říci, že eh, účetnictví v tomto smyslu by mělo být realizováno do 31. prosince 2016. A co se týče top-up, A e, co se týče textu, který souvisí s tímto postupem, myslím si, že tento text ohledně to PAP by se měl poněkud změnit z hlediska sazby spolufinancování. Jedná se o navýšení o 10 v případě spolufinancování a to by se mělo vztahovat na všechny země, které potřebují finanční pomoc ze strany Evropské unie. na země, které již nespadají do eh, programování a které již nemají možnost dostávat eh, tyto pomoci. Jsou to tedy země, které již nejsou zahrnuty do programování, ale jsou to i nadále země, které potřebují pomoc. Proto, aby mohly splatit eh, příslušné náklady. To znamená, během tohoto přechodného období toto navýšení spolufinancování by se měli te, mělo vztahovat i na tyto ostatní země. V rámci mých pozměňovacích návrhů mohu, mohu plně podpořit text pana Vlasáka. Děkuji. Děkuji. Nyní Viktor Brštinár. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval panu Oldřichu Vlasákovi za vypracování zprávy. Jak už jsem říkal minule, v této konkrétní chvíli návrh, který předložila komise, je extrémně důležitý. Jeho cílem je totiž pomoci zemím, které z jakéhokoliv důvodu mají problémy a hrozí, že nebudou plně schopny využít potenciálu politiky soudržnosti. Z toho důvodu chápu to, na čem se návrh zakládá. Zvláště chápu, že pan eh, Vlasák navrhuje generalizovat, zobecnit tento návrh a také chápu, že navrhuje změny, pomo- změny mm, kterým jde, eh, nebo které se snaží o pomoc jiným zemím, zvláště zobecnění pravidla N plus 3. Ale musíme mít na paměti kontext a důvody, proč komise předkládá svůj návrh. Jeden z důvodů je nutnost pomoci těm zemím, které mají závažné obtíže a nacházejí se v obtížné finanční situaci nebo mají obtíže s programy. Za druhé, jde o to, abychom se řídili eh, tím, co bylo jednomyslně schváleno šéfy stádu a vlád v noci 8. února na tom se shodly všechny členské státy, všech 27 eh, států a jejich zástupce v sále. Nebyl to pouze eh, někdo, kdo by zastupoval Rumunsko či Slovensko. Také musíme mít na paměti, jaká je situace v radě. Jsou členské státy, které jsou ochotny následovat jsou ochotny stavit se proti jakékoliv dohodě, taková je situace a víme, jaké to bylo obtížné před dvěma týdny, jak obtížně jsme dosahovali dohody s radou. A podařilo se to pouze po té, co eh, parlament vyhrožoval a hráli jsme na úplně nejvyšší úrovni. Další klíčová věc, kterou musíme zvážit, je čas. Čas je hlavním nepřítelem nejenom pro ty dvě země. Je to velký nepřítel také pro parlament. Musíme včas přijmout eh, obecné nařízení a eh, nařízení o konkrétních fondech, to je jednak. Za druhé, je velice důležité eh, zajistit, aby pokud nařízení budou přijata včas, musíme zajistit, aby byla přijata včas, protože pokud ne, tak toto řešení i jiné budou neužitečné, protože tady jde o rok 2011 až 2012. A pokud je uplatnění pravidla N plus 3, když v roce 2013 nepřijmeme řešení, tak eh, později přijaté řešení už nebude mít žádný smysl. Je tedy velice důležité, abychom tak učinili a učinili tak rychle. Já bych tedy navrhl ponechat eh, návrh komise nepozměněný a zajistit, abychom byli schopni jej podpořit co nejdříve. Pokud se nám to podaří, budeme mít eh, čas na to, abychom eh, zajistili přijetí konečného návrhu a implementaci. Tady nejde o to, abychom se vyhraňovali vůči některým členským státům. Já ten problém chápu a jsem připraven předložit pozměňovací návrh. A chtěl bych tedy dvoustupňové řešení. Jednak eh, První fáze pro Rumunsko a Slovensko, tam bych postupoval podle toho, co navrhuje komise. Neměnil bych to. A potom druhý krok pro ostatní členské státy, které by toho také chtěly využít, tak to bude možné, ale v tom dru- té druhé fázi, v, tr- v tom druhém kroku, ještě bude nutné vyjednávat. Budeme tedy muset vyjednávat uh, s radou i komisí. Já předložím tedy takovýto návrh, kde budu usilovat o to dvoufázové řešení. První fáze pro Rumunsko a Slovensko a druhý krok se potom bude týkat eh, potenciálně dalších členských států. A o tom se bude vyjednávat. Tuto žádost eh, směřuji na všechny a prosím, pochopte to. A ještě poslední informace. Po někdy dramatickém úsilí, které vykonala eh, rumunská vláda, Máme v porovnání s rokem 2012 eh, problém, ale přesto trojnásobně se to podařilo vstřebat, ale přesto máme 19%. Já děkuji Oldřichovi za tyto kvalitní informace. A když se podíváme na čísla, Rumunsko na základě předpovědí komise by mohla přijít o 2,3 miliard eur. To je obrovská částka. Takže ještě jednou prosím, zvažte tuto možnost, kterou navrhuji. Ta je dostatečně flexibilní, nediskriminuje vlastně nikoho, žádný členský stát a provedli bychom to, co je v současné době jednoduše proveditelné s Rumunskem a Slovenskem. A potom za druhé, v druhé fázi, bychom začali s kompromisem i pro ostatní členské státy. A nezapomínejme ještě na jednu věc, paní předsedkyně, uplatnění pravidla N plus 3, tedy zobecnění tohoto pravidla na rok 2013 až 20 znamená, že znovu zahájíme celý trialog, protože máme obecné nařízení, to už bylo dojednáno ze strany našich kolegů. Konstant Skrel a pan Vysteroj by museli začít eh, vyjednávat v rámci trialogu o pravidle N plus 3 v rámci politiky soudržnosti. Děkuji. But, uh, yeah. uh, I don't see Nikos Chrysohelos. I... Nevidím tady Nikose, nevím, zda se chce někdo z, od zelených. Dobrá, tak když ne, tak Mirek Mikolášik, prosím. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, paní předsedkyně, budu mluvit slovensky. Zůstanu tedy u slovenštiny. Chtěl bych říci, že celkem v logice tohoto návrhu bych sdělil dvě věci. Velice si vážím názoru kolegy Vlasáka. On dobře ví, že si ho vážím pro jeho odbornost a proto, jakým způsobem vždy vystupuje v tomto výboru se znalostí věci. Na druhé straně bych chtěl poukázat také na další okolnosti, které mohou způsobit to, že tento návrh bude přijat tak, abychom na jedné straně udělali krok před, ale je tady riziko, že bychom mohli také zničit eh, vlastně výsledky této situace. Moji předřečníci uvedli, že nesmíme zapomenout na dohodu s radou kdy předsedové vlád členských států se dohodli ohledně opatření, která budou eh, uplatněna eh, v členských státech v době krize. Ať už se jedná o sousední země, sousedící se Slovenskem, nebo jiné. Víte, že v případě České republiky se vyjednalo 900 milionů, nebudu to rozebírat, ale Slovensko a Rumunsko šlo tou cestou, že my máme vlastní část eh, evropských fondů, kterou musíme dočerpat a proto Slovensko požadovalo na radě, aby do praxe se zavedl princip, který umožní dočerpat ty prostředky, které jsou alokovány a které nebyly vyčerpány z různých objektivních eh, důvodů. Proto ten princip N plus 3 ohledně Slovenska byl takto dohodnut definitivně na úrovni rady. Je třeba zdůraznit také to, co řekl pan Vlasák. My zde nebudeme požadovat nové prostředky, nebudeme mít nové nároky na rozpočet pouze umožníme těmto zemím čerpat evropské fondy tak, aby byly použity pro občany ve smyslu politiky soudržnosti a aby tyto prostředky byly realizovány v největší možné míře v těch cílových zemích. Velice rád bych se připojil k tomu velmi pragmatickému návrhu rozdělení této záležitosti na dvě části. V té první části schválit, odhlasovat N plus 3 princip pro Rumunsko a Slovensko a v druhé části pak samozřejmě hledat možnosti, jak tento princip případně rozšířit na další země. S tím, abychom nezničili doposud platný a vyjednaný princip mezi 27 zeměmi, který existuje a který respektuje návrh komise. Děkuji. Thank you, Jan. Děkuji. Jan Březina, prosím předsedající eh, děkuji za velmi dobrou a kvalifikovanou zprávu svého kolegy vlasáka. Eh, myslím si že všechny argumenty které dosud eh, ti kdo mluvili uváděli jsou nezpochybnitelné a na jedné straně je pravda že systémové řešení které navrhuje kolega vlasák je takovým řešením které umožní eh, jednotlivým zemím dočerpat finanční prostředky. na druhé straně chápu kolegy ze slovenska a rumunska kteří se bojí o svůj kompromis proto já se kloním eh, k tomu pragmatickému řešení to znamená ke schválení výjimky pro rumunsko a slovensko s tím že se pokusíme eh, všemi silami tohoto parlamentu dojednat aplikovat tento princip pro eh, všechny členské země protože eh, si opravdu tato situace zaslouží systematické řešení. já bych se možná zmínil ještě o jedné okolnosti která je eh, zdánlivě nezávisle vůči tomu o čem tady mluvíme ale která bohužel v některých členských zemích taktéž ovlivní situaci eh, s eh, předkládáním a s vyúčtováním projektů a to jsou prosím povodně které postihly některé kohezní členské země. Eh, v tomto ohledu zcela legitimně musíme apelovat na komisi že je to opravdu fakt který musí vzít v úvahu a aspoň v tom ohledu eh, že se nebudou v některých případech aplikovat eh, naprosto striktní eh, požadavky protože prostě vyšší moc si žádá v některých případech něco jiného. jak už jsem řekl systémové řešení by bylo nejlepší ale přikloňme se k pragmatickému rozdělení na slovensko a rumunsko a systémové řešení eh, v druhé etapě. děkuji za pozornost. Děkuji. Vladimír Maňka, prosím. Děkuji za slovo, paní předsednička. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. I já chci poděkovat panu Vlasákovi za pragmatické návrhy a řešení. A já to beru, že je to u něho standard a Vysoce si ho vážím jako osoby. Musíme brát v úvahu, že rozhodování o tomto návrhu nařízení je předmětem řádného legislativního postupu. Konečná dohoda závisí na dojednání mezi Evropským parlamentem, komisí a radou a samozřejmě i e, nárokování ohledně nařízení v rámci víceletého finančního rámce. Předpokládejme, že tento návrh bude schválen v říjnu. Pak musíme jednat s radou. A kdyby rada nesouhlasila, ona už předem řekla, že nebude souhlasit, dejme tomu, že bychom se nehodli při prvním čtení. A pak nebudeme mít čas na trialog a vše by se vlastně zhroutilo a padlo. Proto nejlepší řešení bude skutečně, pokud schválíme návrh komise v nezměněné podobě, tak jak ten návrh byl předložen, a tuto zprávu pana Vlasáka můžeme rozdělit na dvě části. Jednu část to bude jakoby zpráva komise a druhá část návrh pana Vlasáka, to bude specifická zpráva a pokusme se udělat vše, abychom to prosadili. Uvidíme, zda v jednání s radou a komisí to projde. To je nejlepší řešení a já jsem přivržencem tohoto řešení doamnă președintă îl felicit pe colegul vlasak. předsedkyně já bych chtěl poblahopřát našemu kolegovi vlasákovi k této zprávě která se týká situace členských států které jsou ohroženy vážnými potížemi v souvislosti s jejich finanční stabilitou. Při analýze této zprávy je zjevné, že musíme vycházet z cíle i návrhu komise, to znamená, musíme změnit příslušné nařízení z důvodu krize. A týká se to tedy dohody ze 7. a 8. února 2013. Návrh komise se snaží najít řešení pro to, aby Slovensko a Rumunsko mohli využívat výjimku ze standardního řešení. A to v rámci principu N plus 3 na rok 2011-2012. Proto podporuji tento návrh komise, který chce mm, prodloužit tento systém a tento postup pro Rumunsko a Slovensko. Návrh komise je legitimní postup, který je výsledkem jednomyslného rozhodnutí eh, rady. Musíme zabránit dvojímu postižení těchto dvou zemí. Musíme podporovat zvýšenou flexibilitu. Bude zde možnost eh, navýšit o 10 a dále je toto eh, princip, který by mohl být zajímavý i pro další členské země podporuji návrh našeho kolegy. Musíme najít řešení, abychom vyřešili tuto složitou situaci. Na radě v únoru tato dohoda byla určitou kompenzací pro Slovensko a Rumunsko, tak jako e, v případě jiných zemí, které dostávaly také určité kompenzace. Musíme tedy přijmout eh, řešení komise v té původní verze, ale zároveň souhlasíme s tím, aby se to rozšířilo na další členské země. Thank you, thank you very much first. Děkuji. Nejdříve srdečné díky Oldřichovi. Zhostil se důležitého úkolu. On zároveň si velice dobře uvědomuje, že je třeba se podívat na všechno a nakonec je třeba jednat v rámci možného. Takže tak to i vyplývá z té rozpravy. S tou právní stránkou se rozhodně musíme poprat a e, na této etapě se ptáme ano či ne. Čili pro ty dvě země odpovídáme ano, ale tam si myslím, že musíme dát tečku. A pak si musíme, můžeme sestavit takový seznam tisíce přání, na dříve, na později, ale zatím ještě to nemáme, tak o tom nemůžeme vyjednávat. Eh, eh, minulý týden mě navštívilo šest vysegrádských zemí a eh, hovořili se mnou a každý mě něco přednášel a to byla nádherná rozprava, ale v tomto parlamentu se to nedočká podpory. Rozhodně ne u EPP, nevím o jiných frakcích. Takže my řekneme ano té první části a pak ale tam musí být tečka, zatím se to nemůže brát v potaz, to je ta politická zpráva, to politické poselství, jak se k tomu postaví EPP. Děkuji, Monika Smolková, prosím. Děkuji za slovo. Já si myslím, že kolega předřečník to velice správně shrnul. Musím se s ním stotožnit část eh, toho, co zde přednesl pan Boštináru, je vlastně tím, o čem se chtěla, jsem se chtěla zmínit i já. Na závěr pan Boštináru zdůraznil, že je třeba vše vidět eh, v souvislostech. Ještě všechny souvislosti zde nezazněly, tak já bych možná panu Vlasákovi nebo panu Dojčovi poukázat na závěry rady a bod 50, 51 a 52 kde se hovoří o dalších ustanoveních o zvláštních přídělech. Totiž tady hrozí, když budeme už teď bojovat eh, pro N plus 3 pro všechny země a nepovede se to, tak právě Maďarsko může přijít o další dodatečné zdroje, které si už na radě vybojovalo. Tam je 1,56 miliard pro Maďarsko. Takže oni bojují o 695 milionů, ale zároveň mohou přijít o 1,56 miliard. Česká republika si vybojovala 900 milionů a nyní na N plus 3 bojují o 633 milionů. Takže to vše je třeba vidět Eh, v souvislosti toho, co už bylo dohodnuto na radě. Slovensko a Rumunsko v těch dodatečných zvláštních přídělech už nefigurují, takže proto oni už nežádali o další prostředky, jen chtěli, aby se to upravilo dohodou. Ale u těch zvláštních přídělů tam si 21 států o něco řeklo a tady musíme brát v úvahu celé závěry rady a ty dodatečné eh, finanční prostředky, které jdou dodatečným eh, finančním státům. A my sice bojujeme eh, za N plus 3, ale nemáme čas. Tady už to bylo řečeno, kdybychom ten čas měli, tak to budeme prosazovat. Pro roky 2011, 2012 to bylo jinak. Takže nyní udělejme tečku, schválme to a pak bojujeme o ty další záležitosti později. Děkuji. Už se nám nikdo zde nehlásí, tak dávám slovo komisi. Máme tady zástupce příslušného oddělení Andrase Buše. Konkrétně nám nejdříve prosím vysvětlete, proč byly zvoleny právě tyto dvě země. Děkuji, paní předsedající. Náš návrh byl jasně vypracován z pověření eh, hlav státu, čili to byly závěry z toho víceletého finančního rámce. A v rámci těchto závěrů se počítá s výjimkami pro Rumunsko a Slovensko. Proč pouze o tyto dvě země? Ty závěry jsou založeny na rozpočtovém kompromisu a eh, opírají se o ty eh, zdroje, skromné zdroje a tam se počítá i e, s tím, že bude redukce a to, že by se e, tam to týkalo všech zemí, tak to by dospělo ke že se to snížení pak by znamenalo eh, pro všechny země znevýhodněnou situaci, takže proto jsme nakonec eh, se rozhodli u těch dvou zemí eh, uplatnit výjimku a jinak nezasahovat do té dohody. A proto jsme díky tomu nakonec dosáhli kompromisu. Proto tedy komise trvá na tom pravidle N plus 2, N plus 3, jak je to v tom návrhu komise. A už by nerada měnila tato ustanovení. Je pravda, že jsme v roce 2014 až 2020 trochu usměrnili to N plus 3 pro všechny členské státy, ale to je založeno na novém propočtu rozpočtovém a neplyne to z nějakých konkrétních rozhodnutí a není to něco, s čím se počítá do budoucna. Rovněž je třeba vzít v úvahu skutečnost, že u těch ustanoveních do budoucna se jedná o zjednodušení, takže zjednodušení, ta, ty výjimky pro velké projekty už nebudou platit eh, v rámci těch ustanovení. A druhá věc, eh, ta otázka toho top-upu, toho navýšení a prodloužení eh, toho top-upu v rámci toho podpůrného finančního mechanismu po roce 2013. Tam komise se podívala na různé návrhy a rovněž zohlednila diskusi na radě a vyplynulo z toho, že možná v návrhu a rovněž pan Deutsch se o tom zmínil, že možná by se ukázalo jako užitečné a výhodné prodloužit ten mechanismus toho top-upu po eh, přijetí toho CPR eh, po programovém období ještě. Takže to možná by komise akceptovala. To prodloužení toho navýšení, toho mechanismu, aby platil pro členské státy a ty státy, které tento PAP už mají, tak aby to mohly využít až do konce programového období a těch diskusí o tom CPR, aby do půly roku 2016, když proběhne nové kolo diskusí týkající se těchto papů, eh, do jaké míry to bude prodlouženo. A další věc, ještě ta flexibilita, o které se zmínil pan Vlasák. Komise je proti této flexibilitě, protože my už jsme signifikantně eh, modifikovali tu flexibilitu. Eh, státy si mohou požádat vlastně o úpravu těch programů až do konce toho období téměř do roku 2015. A to umožňuje monitorkovému výboru a zainteresovaným stranám, nevládním organizacím, druhým a jiným rozhodnout se a rozhodnout o těch případných úpravách. Pokud byste přišel s tou desetiprocentní flexibilitou, tak jednak mm, to nebude vědět komise, ale vlastně ani ty zainteresované strany eh, v tom monitorovacím výboru o tom nebudou vědět, takže nám to z demokratického pohledu nepřipadá až tak vhodné. Ale v rámci kompromisu bychom byli ochotni se podívat na otázku určité flexibility, ale jsme skeptičtí, co se týče toho objemu 10%, protože 10% někdy ve velkých programech znamená obrovskou částku. Eh, klidně se z toho může vyklobat přesouvat miliarda, která se může začít přesouvat mezi prioritními um, programy a rozhodnutími a to už eh, by znamenalo něco úplně jiného. To je vše z mé strany. Děkuji, říká předsedající. Pokud eh, už nejsou komentáře ani otázky, tak eh, končím tento bod. Do 17. července můžete podávat pozměňovací návrhy. To je příští týden. A pak se počítá s tím, že budeme hlasovat na zářijovém zasedání našeho výboru REGI, to bude 23. září a na plenárku by to šlo v říjnu tím bychom se s tím vypořádali poměrně rychle. Takže tím končím tento bod pořadu jednání a prosím pana Stavra Kakise, aby pokračoval. A vy jste tady nebyl, ale my jsme eh, vlastně eh, se dohodli, když jste tady ještě nebyl, že pokračujeme vaší zprávou, takže vy si dáváte sám sobě slovo teď. Eh, Děkuji. Dovolte mi, že se nebudu věnovat eh, tomuto stanovisku podrobně, pouze si dovolím upozornit na pár záležitostí, které jsou podle mě důležité a je třeba je zohlednit. Za prvé objem rozpočtu, když si eh, zohledníme závěry rady z února a další záležitosti týkající se finančního rámce, tam eh, vidíme, že byly sníženy částky, eh, se kterými se počítalo na rok 2014. Vše se smrskává. Uhledně eh, politiky například soudržnosti, tam hovoříme o 13,5%, závazky přes 9%, Eh, u plateb. V souladu s informacemi rady až 50-52 za rok 2014 je, vyplývá z částek, které nebyly nevyužity do posud a zdá se, že to má stačit. Ale nesmíme zapomínat, že komise svůj rozpočtový projekt zakládá na dřívějších odhadech tedy 11,2 miliardy eur. To je částka, se kterou se počítá e, do budoucna. Další záležitost, na kterou bych rád upozornit, a e, to je problém e, z pohledu našeho výboru, spočívá v tom, že komise bere jako základ pro své výpočty ty částky, které jim uvedla rada, což ve svém důsledku znamená, že všechny tyto záležitosti eh, budou spolu rozhodovány a my ale nemůžeme souhlasit s tím, aby komise takto nakládala s výsledkem jednání, vyjednávání. Musíme se zde ozvat a zdůraznit, že například ty okrajové vzdálené oblasti musí mít dostatečné prostředky pro to, aby byly schopny sami investovat v té nutné, nezbytné míře, aby mohli řešit finanční hospodářskou krizi i u sebe. Za třetí, ukazatele eh, těch toho spolufinancování, toho top-upu a rovněž eh, případná flexibilita, jak eh, ty prostředky pak rozpočtově ehm, řešíme, tak tím se zabývá právě i náš výbor a to bude mít vliv na rozpočet na rok 2014. A zde bych si rád vyslechl slova eh, komise, jak komise přistupuje k těmto úvahám. No eh, is there anybody from the commission? Je tady někdo za komisi? Myslím, že ne. Eh, is there any who wants to make some remarks? Je tady někdo z kolegů, kdo by se k tomu chtěl vyjádřit? The deadline for amendments, uh... Eh, Lhutá pro předkládání pozměňovacích návrhů vyprší 18. července ve 12 hodin. Nyní můžeme pokračovat s dalším bodem na pořadu jednání, bod 15, což je Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik, provádění priorit na rok 2013. Podám, předám slovo panu navrhovateli Tamasi Dojčovi. Dear colleague, you have the floor. Máte slovo. Köszönöm, eh, kedves elnök úr, tisztelt... Děkuji, pane předsedo. Drahý pane předsedo, drazí kolegové. Moje stanovisko je tak trošku pokračováním dvou dalších textů, které jsem vypracoval předtím, v předchozím období. Takže toto stanovisko je vlastně eh, určitým prodloužením, nebo je to návazný text Myslím, že znáte ty dva ostatní texty, takže nyní bych hovořil o tomto návrhu stanoviska, které se týká evropského semestru. A rád bych se zaměřil na některé důležité body. Nejdříve eh, tvorba pracovních míst. A dále bych hovořil tedy o příslušné části této zprávy. Myslím si, že je nutné stále zdůrazňovat, že tvorba pracovních příležitostí vyžaduje dobré financování. A v této souvislosti musíme vždy uvažovat dlouhodobě, pokud hovoříme o zaměstnanosti, anebo pokud se zabýváme tvorbou pracovních míst. Také musím hovořit o malých a středních podnicích, protože jsou to právě tyto podniky, které mohou generovat nová pracovní místa. Tyto malé a střední podniky sehrávají velmi důležitou úlohu v EU z hlediska ochrany a tvorby pracovních míst. Politika soudržnosti s dobrým financováním, to je klíč pro tvorbu pracovních příležitostí. A když hovoříme o nezaměstnanosti a tvorbě pracovních míst, tak musíme hovořit zvláště o nezaměstnanosti mladých v této souvislosti. V mém stanovisku vyjadřuji souhlas se skutečností, že je nutné prohlásit, že krize způsobila, že investice jsou velmi eh, obtížné, investoři váhají, nechtějí brát na sebe rizika z hlediska investic a to má samozřejmě negativní dopad na naši ekonomiku. Proto, aby ekonomika fungovala efektivněji a byla bezpečnější, je nutné disponovat hm, určitým rámcem pravidel, která by byla eh, jistá. A musíme dělat vše, co je nutné pro to, abychom bojovali proti korupci, proti neuměrné administrativní zátěži. V textu mého návrhu prohlašuji, že zcela souhlasím s komisí, protože komise se snaží postupovat tak, aby postup neuměrného deficitu byl uplatňován na co nejmenší počet zemí. Maďarsko již nepatří k zemím, které bylo předmětem tohoto řízení, to je velmi dobrá zpráva. A je to důležité pro všechny země, které byly předmětem tohoto řízení eh, neuměrného deficitu. Je nutné tedy skonsolidovat rozpočet, je nutné vytvářet eh, nová pracovní místa a proto je nutné správné investiční klima. To je důležité také pro Maďarsko. A zdroje v rámci kohezní politiky jsou nezbytné pro realizaci všech těchto cílů. Takže musíme zajistit kvalitní finance, jinak se nám nepodaří zrealizovat naše cíle. A já nyní očekávám vaše připomínky. Děkuji, pane Dojči. Paní Kleva. Thank you very much. Děkuji. Já bych nejprve chtěla poděkovat eh, panu navrhovateli za návrh stanoviska. Myslím si, že dokument je velice dobře strukturovaný. Jako eh, členka výboru ECON, kde se opravdu velice podrobně věnujeme evropskému semestru, mohu říci, že toto je skvělý způsob, jak semestr zasadit do kontextu politiky soudržnosti. Proces evropského eh, semestru je cyklický, to znamená, že podobný text máme před sebou na stole v zásadě každý rok. A podle mě je extrémně důležité těmto textům věnovat eh, velkou pozornost. Parlament se musí snažit posílit demokratickou legitimnost eh, ekonomického řízení v EU. Specifická doporučení pro jednotlivé země obsahují užitečné informace, ale obecně, bohužel, nejsou dostatečně vyvážené a neobsahují průřez eh, všemi politikami. Krize vedla k tomu, že Evropská unie stále ještě nedosáhla všech svých cílů. Myslím si, že Růst a zaměstnanost, tedy hlavní části tohoto stanoviska a přístup k financování, jsou velice dobře zvolené cíle a také dobře vypracované. Sdílím také obavy navrhovatele s tím, v tom smyslu, že dochází k neustálému poklesu investic a mohu pouze potvrdit jeho výzvu k posílení úlohy strukturálních fondů při podpoře investic v rámci EU. Mám také obavy týkající se nedostatku investičních kapacit a toto přímo souvisí s úlohou malých a středních podniků. Konkrétně v méně rozvinutých oblastech jsme stále nezaznamenali žádné, žádný pokrok, například pokud je o mm, schopnost bank malým a středním podnikům půjčovat. Musíme zajistit větší finanční zdroje a myslím, že inovativní finanční nástroj by mohl být jedním z řešení, jednou z možností, kterou bychom si zvolili v rámci politiky soudržnosti. Jsem plně přesvědčena o tom, že strukturální fondy mají velice důležitou úlohu v této věci, jak uváděl pan zpravodaj během prezentace. A nakonec vítám také zaměření pana zpravodaje na problém nezaměstnanosti. Zvláště pokud je o nezaměstnanost mezi mladými lidmi. Zase tady politika soudržnosti hraje velkou úlohu a mělo by to lépe vyznívat v doporučeních komise. Dostatečně se to nezdůrazňovalo při vyjednávání o těchto politikách a já tím pádem vítám to, že stanovisko se na tento problém zaměřuje. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji vám. Máme ještě nějaké další otázky? Pan van Nister. Děkuji vám. Pouze jedna otázka. Mohl byste poskytnout další informace o dopadech nesplacených eh, faktur, nesplacených částek v oblasti politiky soudržnosti na rok 2013? Zajímalo by mne, jaký to má dopad na schopnost vydávat finanční prostředky na příští rok a jak to můžeme vyřešit. Protože řada plateb se přenáší do následujícího období. Jak tedy to ovlivňuje situaci? Můžete uvést nějaká čísla? Thank you very much, Mr. Van Nistelrooy. Děkuji vám. Pan Deutsch. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vystoupení kolegů. Já se domnívám, že jsou to zástupci komise, kteří by mohli odpovědět na otázku pana Fanisteroje, pokud tady jsou. Takže bylo by dobré, kdyby pan předseda předal slovo zástupcům komise. Ti budou jistě schopni nám poskytnout více informací, tedy nám a všem těm, kteří poslouchají naše jednání na internetu, tak abychom měli k dispozici konkrétní čísla. Děkuji za podporu kolegů a čekám, těším se na pozměňovací návrhy, které prostuduji a domnívám se, že budeme moci odsouhlasit tento text, protože mám dojem, že všichni se mnou souhlasí. Děkuji, uh, pane zpravodaj, ale nevidím tady nikoho. So at this point... Nevidím tady nikoho za komisi, uh, myslím, že se s nimi spojíme e-mailem. A nyní přerušuji zasedání do 11. Lhuta pro předkládání návrhu je 16. července ve 12 hodin. So, as I told you, we suspended... Ještě jednou opakuji, že přerušuji zasedání do 11 hodin. šitas Nikola neuspůsobí, že říkám, to je No, tak na pana Nikolského.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

No, jako by jsem byla dezinfekce. Říkala, že to je postavnost. No, takže já jsem si to říkala, že to byla měsíc,

Kolik musíme, hele, je to na dvou straně, protože předtím jste byli tak se to bude muset Milí kolegové, ráda bych se nyní dala do hlasování. Jako obvykle si nejdříve ověříme, že nám všechno funguje. Vložte prosím kartičky do svých hlasovacích strojů, abychom se ujistili, že to všude funguje, jak má. Zahajuji hlasování. It's okay, no? Ich only are here, yes. I understand that people... Rozumím tomu tak, že ti, kteří jste zde přítomní, ano, uzavíráme hlasování, tak z těch, kteří jste zde, problém nemá nikdo. Dobrá, začneme tím obecným nařízením. Je tady hodně rušno, takže prosím, buďte tak hodní, usaďte se, abychom opravdu se mohli pustit do hlasování. put your cards into the... Okay, we start the vote, uh, block vote number one. Začneme hlasování en bloc číslo jedna pro, proti, zdrželi se přijato. Blok číslo dvě pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní pozměňující návrh 27. Strana číslo 4. Pozměňující návrh 27 pro, proti, zdrželi se, přijat. Strana 9, 51. Pozměňovací návrh 51. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Nyní 66 na straně 11. A 66, okay. Who's in favor? Pro? 56 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 12. Strana 12, 67, eh, pozměňující návrh. Pozměňující návrh 67, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 69, další stránka. Stránka 13, 69 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Strana 20. Pozměňující návrh 119. Proti? Zdrželi se? Přijato. Ověříme. Dobrá, ověřujeme pozměňující návrh 119. Zahajuji hlasování. Máme o jednoho socialistu navíc. Jeden z vás, omlouvám se, musí hlasovací lístek vytáhnout. Ano, už teď to souhlasí. Uzavíráme hlasování. A bylo to přijato. 40 eh, ke čtyřem proti. Nevím teda, kdo pochyboval. A nyní 179, to je stránka 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Page 29. Strana 29. 213. Pozměňující návrh 213. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis na straně 30. Máme tady oddělené hlasování. První část je pro, proti, zdrželi se přijata. Druhá část je pro, proti, zdrželi se přijata. 493 na další straně. To je hlasování unblock. Takže strana 31, 493 eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. To page 38. Strana 38, 282. Strana 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A hned 284. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Strana 43. 499. To je číslo pozměnící návrhu. 499. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnout. Strana 44, 343. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Strana 46, 355. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 49 je číslo stránky, 379 číslo pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 380. Další pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Strana 55, tam jsou eh, stanoviska a hlasování en blok číslo 3. To jsou ta stanoviska, kde pro, proti zdrželi se zamítnuta. 56, Mpl 14. To je eh, ta úvodní ustanovení 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 148 na straně 64 znovu ze strany MPO. 148. Ještě moment. We vote who's in favor? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Další stránka. 153 MPO. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 154, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 70, to je číslo stránky. Ample 222, je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 230 na další straně. Ample 230, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 231, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A hlasování o závěrečné hlasování. Ani tomu nemůžu věřit. Hlasujeme elektronicky, pokud dovolíte. Zahajuji hlasování. No. Takže nejdříve legislativní návrh v pozměněném znění. Eh, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. To vy jste pomalí. Rychle musíte hlasovat, říká paní předsedající. Takže v pozměněném znění ten legislativní návrh ještě stále hlasujeme. Takže rychle se rozhodujte, protože jinak uzavřu hlasování. A máme 40 pro, 3 eh, proti, jeden poslanec se zdržel. Ještě netleskejte. Ano, je to skvělý výsledek, ale stále ještě máme legislativní usnesení. Rovněž hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a tady máme 41 pro, 3 proti, srdečně děkuji. Ještě bych ráda, kdybyste hlasovali možná jenom zvednutím ruky o jedné záležitosti. Musíme být připraveni na to, že případně budeme muset pokračovat ve vyjednávání, pokud by se něco objevilo. Eh, prosím tedy o mandát pro vyjednávací výbor, který by vstoupil do ještě zvláštního dodatečného vyjednávání, pokud se by mohlo něco objevit na základě té přijaté zprávy s tím, abychom vše dotáhli do konce, aby se podařilo o tom hlasovat na plenárce v říjnu. Takže prosím o mandát pro vyjednávací tým. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Výborně. Takže máme ten mandát. Blahopřeji. Eh, Lamberovi a Konstance. Vím, že by chtěli říct pár slov, tak možná nejdříve Lambert? Ano, pouze jedna věta. Poděkování kolegům za tak skvělou spolupráci na této složité záležitosti, zejména ten přístup, se kterým jste do toho šli, ten duch té spolupráce, díky tomu jsme to dotáhli až do této etapy. Rovněž i moje kolegyně Konstance samozřejmě zaslouží pochvalu všichni stínoví zpravodajové a Konstance určitě chce rovněž vlastním hlasem to potvrdit, ne? Ne. Já absolutně souhlasím s Lambertem tentokrát, vše je v pořádku, já No, i když vím, říká paní předsedající, že v průběhu, eh, když to probíhal, tak to ne vždy byl takový stoprocentní souhlas. A nyní, pokud už je to všechno vyřízeno, tak eh, se přesouváme k EDF, to je Evropský fond pro regionální rozvoj. si návrh 29. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 90. Tady máme oddělené hlasování ve tří částech. První část je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijata. Třetí část pro, proti, zdrželi se, přijata. A přecházíme k 93. 93 na další stránce. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 96 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ověříme. Ověříme 96. Zahajuji hlasování. Přijato.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 proti, zdrželi se, přijato. 114 pro, proti, zdrželi se, přijato. 115 pro, proti, zdrželi se, přijato. 117 pro, proti, zdrželi se, přijato. 118 pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. 48 pro,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 proti, zdrželi se, přijato. 7. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 78. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 9. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 81 pro, proti, zdrželi se, přijato. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 82 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 88 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 89 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní ta stanoviska. Ano, Konstance, prosím. Já mám jednu otázku. Možná jsem udělala chybu já, ale nehlasovali jsme o pozměnici návrhu 67. A tady nevidím. To je stránka 6. Ano, vidím to, říká paní předsedající. Nemusíme hlasovat? Aha, musíme. Tak, dokonce i kolega Olbrich by byl ztracen bez vás, Oskance, nejen Lambert. Vy to zachraňujete. Dobrá, tak musíme hlasovat o pozměňovací návrhu 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato.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 Takže jak to chápu já, tak hlasujeme v, blok, v bloku, en blok. Takže ty, které eh, neodpadly, tak o těch budeme hlasovat en blok. Dobrá. Takže je všem jasné, o čem hlasujeme? Pokud ano, tak prosím, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. And the same we do for... A to tež nyní. O, to bylo teda rozpočet a teď máme životní prostředí. Takže ty eh, pozměňovací návrhy, které neodpadly, tak se o ní bude hlasovat en bloc. Kde to máme? Hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní strana 13, kde máme výbor ITRE. A ten týž princip. E, to, co neodpadlo, tak hlasujeme en bloc D pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Přecházíme ke stránce 18, to je výbor pro dopravu, to tež. E, en bloc, to, co neodpadlo, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuty. Pokud by se někdo chtěl vyjádřit, tak prosím, dávám vám prostor. Vyčkáme, že vše musí být provedeno řádně. Z toho, co vím, tak jsme nehlasovali o 68 a 69, protože tím, že jsme schválili 67, tak 68 a 69, já jsem si to totiž snažil uh, ověřit. Máte pravdu, že jsme o nich nehlasovali, protože tady to není na tom seznamu jako něco, o čem by se mělo hlasovat. Takže to je stránka 6 v mém hlasovacím seznamu, přímo pod 67. tež tedy platí pro 68, kdo je pro 68 proti, zdrželi se přijata. 69 pro, proti, zdrželi se přijata. Výborně, děkuji. Ano, ještě někdo Eh, má komentář. Samozřejmě, že ještě stále můžeme vracet k záležitostem. Eh, takže máme dvě konečná hlasování. Legislativní návrh v pozměněném změní zahajují hlasování. Uzavírám hlasování 42 pro, 4 se zdrželi, výborně, a legislativní usnesení zahají hlasování. Zavírám hlasování a je to přijato se dvěmi, kteří se zdrželi. Výborně, gratuluji Janu Olbrichtovi. Aha, tak ještě další hlas pro. U socialistů člověk nikdy neví, na čem je, tak se radši ujišťuju, že opravdu je to pro. Dobrá. Já nemůžeš pro mluvit. Já jsem jenom chtěl říci, že to rozhodně nebylo jednoduché, to vyjednávání. I když to nařízení není dlouhé, vyžadovalo velice otevřený, flexibilní přístup na straně všech členů vyjednávacího týmu, takže chci ještě jednou všem poděkovat, s nimiž jsem spolupracovat. I když jsme ne vždy vzájemně souhlasili, tak konečné hlasování ukázalo, že tomu rozumíme stejně a já jsem vám velice vděčný. Ano, mohu potvrdit, a že to bylo nelehké. Děkuji Janovi ještě jednou, vyjednávacímu týmu a ještě vás požádám i zde, abychom e, přehlasovali e, mandát vyjednávacímu týmu, kdyby náhodou ještě musel dále vyjednávat. Takže můžeme se na tom shodnout? Že jim nabídneme? Kdo, je někdo proti? Zdrželi se? Ano, schválili jsme jim ten vyjednávací mandát výborně a nyní Viktor, to jsou ty fondy soudržnosti. Can we start the vote? Můžeme začít hlasovat. Takže pozměňovací návrh 58, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 59 pro,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 proti, zdrželi se, přijato. 6. Kompromis 6. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 52. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 53. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní přicházíme k úvodnímu stanovení. 54. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 2. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 3. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 55 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměvací návrh 6. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 7. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 56. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 9. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 10. Pro, proti, zdrželi se, Přijato. 11 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Nyní 57. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 13. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 14. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Stanoviska výboru pro rozpočet. Nyní přicházíme k rozpočtovému výboru. To, co nepadlo, budeme odhlasovávat eh, na jednou blokově. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Nyní výbor Envy. Stejně tak. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní e, výbor ITRE. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Další výbor TRAN. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Nyní budeme uh, hlasovat, nebo přistupujeme ke konečnému hlasování. Legislativní návrh po změněné podobě. Zahajuji hlasování. is... Bez jednoho hlasu za EPP. Omlouvám se, říkám to tak nezdvořile. Zapomněla jsem, že i já uh, hlasuji za EPP. Takže 45, jeden se zdržel. Viktor. To byl legislativní návrh, není legislativní usnesení. Zahajuji hlasování. Uh, the vote is closed. 43 to 1. Končím hlasování 43 ku eh, jednomu hlasu, takže blahopřeji. Tím končíme. Chcete ještě něco říci? Děkuji. Všem děkuji. Děkuji také stínovým zpravodajům ve všech, ze všech eh, politických skupin. Skvěle jsme spolupracovali. Bylo úžasnou zkušeností pracovat eh, s tolika lidmi z různých původů, z různých prostředí a stejně nakonec dosáhnout takto vysoké úrovně jednomyslnosti a koherentnosti. Děkuji také komisi, chci zvláště poděkovat komisi a Pítrovi za jeho neustálou podporu chci také velmi poděkovat eh, různým zástupcům nevládních organizací, které zastupují nebo zástupcům průmyslu a různých eh, komunit, což mi umožnilo rozšířit rozsah působnosti tohoto nařízení. A děkuji také Janovi. Tam to bylo důležité. Máme totiž stejná uh, ustanovení pro dva různé fondy, které jsou velice důležité. A také děkuji Karle ze sekretariátu a Darii za velice důležitou a cenou podporu. Takže všem ještě jednou děkuji. Myslím si, že je to dobrý legislativní akt. Jsem na ní hrdý. Děkuji. And I still need... Budu ještě potřebovat eh, váš souhlas k mm, man- pro mandát eh, pro Viktora v případě, že vyvstane nějaká situace během vyjednávání, kdy to bude potřeba. Takže se ptám, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní přistoupíme k ETC. Tady je škoda, že zde nemáme eh, na zasedání Riku Manner, ale ta odvedla skvělou práci a doufám, že také proběhne dobré hlasování o jejím dokumentu. Takže začínáme hlasovat 39, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 40, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 41, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 114 pro, proti, zdrželi se přijato 43 pro, proti, zdrželi se přijato 44, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 44, 45, eh, pardon, pro, proti, zdrželi se přijato 46, pro, proti, zdrželi se přijato 47, pro, proti, zdrželi se přijato 48, pro, proti, zdrželi se přijato 49, pro, proti, zdrželi se přijato 50, pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 pro, proti, zdrželi se, přijato. 64 pro, proti, zdrželi se, přijato. 65 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2. Ne, tady to mám. Takže 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. 57 pro, proti, zdrželi se, přijato. 55 pro, proti, zdrželi se, přijato. 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní kompromis 2. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 61 pro, proti, zdrželi se, přijato. 66 pro, proti, zdrželi se, přijato. 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. 52 pro,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 proti, zdrželi se přijato. 83 pro, proti, zdrželi se přijato. 118 pro, proti, zdrželi se přijato. 87 pro, proti, zdrželi se přijato. 88 pro, proti, zdrželi se přijato. 84 pro, proti, zdrželi se přijato. 91 pro, proti, zdrželi se přijato. 119 pro, proti, zdrželi se přijato. 89 pro, proti, zdrželi se přijato. 90. Pro, proti, zdrželi se přijato. 120. Pro, proti, zdrželi se přijato. 93. Pro, proti, zdrželi se přijato. 94. Pro, proti, zdrželi se přijato. 95. Pro, proti, zdrželi se přijato. 96. Pro, proti, zdrželi se přijato. 97. Pro, proti, zdrželi se přijato. 98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 až po uh, ta stanoviska po 38, celá stránka, takže kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže všechno od uh, eh, 24 dále až po stanoviska je přijato. Nyní stanoviska. Rozpočtový výbor platí stejné pravidlo. To znamená, návrhy, které nepadly, budou odhlasovány blokově. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuty. Dále rozpočtová kontrola, stejný systém, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tran. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A tím končíme. Nyní přistoupíme ke konečnému hlasování. Máme tady dvě konečné hlasování, legislativní návrh pozměněné změněné podobě. Konstant, chcete k tomu něco říct, Ne, nechcete, takže můžete hlasovat. The vote is closed and it's very nice. 43. Takže 43 ku eh, jednomu hlasu, dva se zdrželi a nyní legislativní usnesení. Můžete hlasovat legislativní usnesení. Vote is closed. Končím hlasování. 42 ku jednomu, dva se zdrželi. Skvělé. Rika tady není, ale ale narodil se jí eh, chlapeček, jak možná víte, takže je určitě šťastná, ale zavolala mi, jak všechno pokračuje, takže se stále zajímá o to, co se děje zde. Jejím jménem bych tedy chtěla poděkovat všem, kteří přispěli k tomuto extrémně úspěšnému trialogu. Také bych vás chtěla nyní poprosit o udělení mandátu v případě, že vzniknou nějaké naléhavé okolnosti. Takže hlasujeme o mandátu, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato.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 and then in the end we Everything? have to vote. Uh, I mean, there is a proposal because there are only amendments. Máme tady uh, návrh, protože všechny uh, pozměňovací návrhy jsou od pana Zelera, který je skvělý vyjednávač. A myslím si, že tam zapracoval všechno o čem můžete snít. Nikdo tomu e, neměl nic, takže o všech jeho návrzích můžeme hlasovat najednou v bloku, pokud s tím souhlasíte. Takže kdo je pro všechny pozměňovací návrhy, které na, navrhuje pan Joachim Zeller k tomuto nařízení? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Only one vote. So now we go for the two final votes. Nyní přistoupíme ke dvěma konečným hlasováním. Nejprve legislativní návrh po změněné podobě. Hlasuje, zahajuji hlasování. So what we do now is all the time we have. We have more votes. We have more votes, okay. The vote is closed. Končím hlasování. 42 pro, 3 se zdrželi. Takže to je skvělé. A nyní legislativní usnesení. Můžete hlasovat. yeah, the vote is closed. Končím hlasování. Zase 40 pro, 3 se zdrželi. Blahopřeji Joachimovi, tím končíme tento bod a ještě potřebujeme mandát v případě, že to bude potřeba. Yes, in case any... V případě, že dojde k chybám nebo bude nutné něco pozměnit, vás také žádám o mandát pro Joachima. Kdo je pro mandát? Kdo je proti? Zdrželi se? Mandát byl tímto udělen. Joachime, chceš k tomu něco říci? No. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. Nejdříve vám chci srdečně poděkovat za odhlasování a za tento výsledek. Především bych chtěl poděkovat naší předsedkyni Danutě Hübner, která během trialogu byla přítomná a velice se angažovala ve prospěch podpory tohoto vyjednávacího týmu. Takže ona vlastně zahájila tuto cestu předchozím legislativním období a to, co děláme nyní, po té, co tento právní nástroj z hlediska přeshraniční spolupráce se osvědčil, tak my jediné, co děláme, rozšiřujeme tyto možnosti. Chtěl bych poděkovat také sekretariátu, který nás podporoval a také panu doktoru Kaligerovi, který byl poradcem a potom svému asistentovi, kteří nesli tu hlavní zátěž organizační činnosti. Děkuji také irskému předsednictví, které se opravdu snažilo zapracovat se do tohoto tématu, což nebylo jednoduché pro vedoucí vyjednavače. A ti Eh, ta, to stanovisko rady nebylo jednotné eh, na začátku. Já jsem měl dojem, že u mnoha členských států byl tento právní nástroj takřka neznámý, takže to byl také důvod mnoha nedorozumění během jednání a proto někdy to bylo vedeno velice emotivně. Děkuji komisi, děkuji Petrsovi z komise který stál na straně eh, rady a našeho parlamentu. A také děkuji Regi. Máme k dispozici tento nástroj pro přeshraniční spolupráci v rámci regionu. Takže já doufám, že nyní díky tomuto právnímu nástroji budeme moci ještě více podporovat tuto přeshraniční spolupráce a že to budeme používat nejenom v rámci Evropské unie, ale také v rámci sousedních států EU. Děkuji vám za vaši důvěru také ve smyslu možnosti pokračovat ve vedení tohoto vyjednávání. Děkuji. Děkuji, Jochime. Takže během 45 minut jsme to stihli, to je úspěšné. Nyní přistoupíme ke zprávě Eh, paní Mojce jak už provádění a účinek opatření pro energetickou účinnost v rámci politiky soudržnosti. Sorry? No. Nothing. Kompromis one. Kompromis jedna, kdo je pro? Omlouvám se, říká předsedající. Nemohu to charakterizovat jako, že spím, ale jsem unavená. Takže první část kompromisu jedna, kde pro? Ověříme si první část kompromisu jedna. už to hlasování uzavřu, tak prosím hlasujte. Uzavírám hlasování. A přece jen je to zamítnuto. Druhá část toho kompromisu, kde je pro, proti, i to ověříme elektronicky. Uzavírám hlasování a i ten je zamítnut 26 hlasy. Třetí, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijata. Třetí část. A nyní... Amendment 26 actually. Ah, ono je to teď složité, takže musíme hlasovat o pozměňovacím návrhu 26, protože máme eh, ty tři části. Takže kdo je pro 26? Proti? I to si ověříme. Uzavírám hlasování, i to je zamítnuto. Takže následuje 28. To je pro. Aha, takže i zde je to těžké odhadnout, zřejmě stejná většina, ale pro jistotu ověřujeme. Otevírám hlasování pro 28. Uzavírám hlasování, i to stejnou většinou bylo zamítnuto. Kompromis číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. A nyní kompromis 3. Kdo je pro? První část kompromisu 3. Kdo je pro? Proti? Myslím, že je to zamítnuto. A nebo si to raději ověříme. Ano, máme čas. Takže si ověříme první část toho kompromisu číslo 3. We, close the vote. Zavírám hlasování a 25 eh, k 19 zamítnuto. Druhá část je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní 35. Hlasujeme o 35. Kdo je pro? Proti? Ověříme si pozměňovací návrh 35. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a zamítnu to dvěmi hlasy navíc. Takže 26. To je ústní pozměcí návrh. Je někdo proti? Ne. Takže o něm hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 40. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 pro, proti, 42 si ověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A nakonec je to přece jen zamítnuto 23 ke 22. 43 jako další jde pro. Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4. Pro, Proti? Zdrželi se? Přijat. 48. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 5. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 53. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 54. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 6. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi. Takže 61 ověříme, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a je to zamítnuto. 22 ke 22. A nyní 60 pro, proti, zdrželi se, přijata. 63 pro, proti, zdrželi se, přijata. 64 pro, proti, zdrželi se, přijata. 65 pro, 65 ověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a byl přijat. Kompromis 7, to je pro, proti, zdrželi se, přijat. 71 pro, proti, zdrželi se, přijato. 72 pro, proti, zdrželi se, přijato. 73 pro, proti, zdrželi se, přijato. 74 pro, ne, ten odpadá. 75 pro, ověřujeme 75. No, už je otevřeno, ale už máme zavřeno hlasování. Přijato. 23 hlasy ke dvě, 23 eh, hlasy ke 20. A nyní 76. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 78. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 79. Pro? 79 ověříme elektronicky. Lambere? Já se vám, já nemám tvůj hlasovací seznam, proto tě sleduju. Mám tady záminku, abych na tebe hleděla neustále, říká paní předsedkyně. Přijato. 80, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 81 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 82 pro? Asi přijato, ale 82 přece jen ověříme elektronicky. Otevírám hlasování a už končíme. Přijato. O jeden hlas navíc pro. Kompromis 8, kde pro? Proti, zdrželi se, přijat. 86 pro, proti, zdrželi se, přijato. 87 pro, proti, zdrželi se, přijato. 89 pro, 89 ověříme elektronicky. Hlasování. Končím hlasování. A byla zamítnuta. Přecházíme k 90. Kdo je pro? Proti. A i 90 si musíme ověřit elektronicky. Zahajuji hlasování. a bylo přijato. 91. Kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuta. 90. 92 pro, proti, zdrželi se, přijato. 93. Kdo je někdo proti tomu ústnímu návrhu? Ne, takže hlasujeme o něm. Kdo je pro 93? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 98 pro, pro proti, zamítnut. 98, abychom si byli 100% jistí, ověřujeme elektronicky. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto 24 hlasy proti ke 20 pro. Uh, we have to vote 99 first, because there is an error. Uh, 99, yes, first we have to vote first 99. Nejdříve musíme hlasovat o 99. Takže hlasujeme nyní o čísle 99 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní můžeme hlasovat o pozměnce návrh 100. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 101 pro, proti, zdrželi se přijat. 102 pro, proti, zdrželi se přijat. 103 pro, proti, zdrželi se přijat. 104 pro, proti. Asi byl zamítnut, ale ověřujeme 104 elektronicky. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto 25 asi k 18. 105 pro. Proti. 105 rovněž ověřujeme, ověřujeme, hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto 27 k 18. 106 pro. Proti zdrželi se přijato 110 pro. Proti. Já si nejsem jistá. 110 tedy ověříme elektronicky. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. A nyní 109. Kdo je pro? Pro 109. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 107 pro. 107 ověříme elektronicky. Tady nemám jasno.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 proti, zdrželi se zamítnout. 122 pro, proti, zdrželi se přijat. 123 pro, proti, zdrželi se přijato. 124 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se přijat. 129 pro, 129 ověřujeme. Hlasujte, prosím. Uh, the vote, it's rejected. The vote is... Zamítnuto. 25 proti, k 19 pro. 130 D pro. U 130. -ky. Pro. Já jsem tady tak trpělivá. Přijato 131 pro, proti zdrželi se přijato 132 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 135, to je ústní pozměňovací návrh, tady je někdo proti, ne, takže hlasujeme v pozměněné verzi, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 136 pro, 136 ověříme. Hlasujte, prosím. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 24 k 21. 137, to je pro? Proti? Ověříme. Hlasujte elektronicky o 137, prosím. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 25 k 20. 138, kde je pro? 138 si ověříme. Nechceme tady mít žádnou chybičku. Konec hlasování. I zde stejným způsobem to 139, pravděpodobně to bude to též proti. Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 13. Tady je oddělené hlasování. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se eh, schválen. Druhá část pro, proti, zdrželi se schválena. 100 43, kde pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 14, kde pro, proti, zdrželi se přijat. 146 pro, proti, zdrželi se přijat. 147 pro, 147 ověřujeme. The vote is closed. Konec hlasování zamítnut. 148 pro, Proti? Zdrželi se přijat 149 pro. Proti? Ověříme 149. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnout 150 pro. Proti? Zdrželi se přijat 151 pro proti, zdrželi se přijat. 152 pro, proti, zdrželi se přijat. 153 pro, 153 ověřujeme. Hlasujte, prosím. Konec hlasování a zamítnuto. 154 pro, proti, přijato. Jednička pro, proti, zdrželi se přijata Dvojka pro, proti, zdrželi se přijata. Tři pro, proti, zamítnuta. Čtyřka pro, proti, zdrželi se zamítnuta. Pětka pro, proti, zdrželi se zamítnuta. Šest pro, proti, zdrželi se zamítnuta. Sedmička pro, proti, zdrželi se přijata, osmička pro, proti, zdrželi se přijata, devítka pro, proti, zdrželi se zamítnuta, desítka pro, proti, zdrželi se přijata, jedenáct pro, proti, zdrželi se při, e, zamítnuto, dvanáct pro, proti, zdrželi se přijato, třináct pro, proti, zdrželi se přijato, čtrnáct pro, čtrnáctku ověřujeme, hlasujte prosím. Konec a zamítnuto opět hlasu. 15 pro, proti. Ověříme 15. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato opět hlasů. Kompromis 15 pro, proti, zdržel se přijat. 19 pro, proti, zdržel se přijata. 20 pro, proti, zdržel se zamítnuta. 21 pro, proti, zdržel se přijata. 22 pro, proti, zdržel se přijata. ITRE 1 pro, ITRE jedničku ověříme, tady to nešlo posoudit, hlasujte prosím. Uzavírám hlasování a bylo přijato o čtyři hlasy. ITRE 3, kdo je pro? Proti? Nastává stejná situace, takže asi to ověříme. Zahajuji hlasování. To je e, ITRE číslo 3. Konec hlasování. Eh, přijato 23 ke 20. ITRE 5, kdo je pro? Proti? tak i pětku hlasujeme elektronicky. Je to těsné. Konec hlasování. A je to to též. Eh, prošlo o pět hlasů. I teda sedmička. Jde pro, proti, zdržela se přijata. Devítka pro, proti. Devítku ověříme. Jsem si jistá. Konec hlasování. Přijato 23 ke 20. i ITRE 10. Zamítnuto. ITRE 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. So it, so it's all. We Takže je to tím pádem všechno, protože všechno už bylo pokryto. Konečné hlasování. Hlasujte prosím elektronicky. Konec hlasování. A 37 pro, 6 se zdrželo, ale bylo to přijato. Srdečně blahopřeji Mojce. A nyní zpráva paní Macony, která se týká eh, rozpočtových eh, omezení pro regionální a místní orgány. Dobrá. Kompromis jedna. Kdo je pro? Kompromis jedna. Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis dvě. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 18 s tím ústním pozměňovacím nikdo není proti ústnímu, takže v pozměněné podobě 18 pro, proti zdržel se přijata. 21 pro, proti zdrželi se přijato. 22 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 23 pro, 23 ověříme. Konec hlasování zamítnuto. E, kompromis 3 s ústním pozměňovacím návrhem. Je někdo proti ústnímu návrhu? Ne, takže v pozměněné podobě. Pro, proti, zdrželi se přijat. 29 pro, proti, zdrželi se přijato. 30 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 4. Ve dvou částech. První část, kde je pro, proti, zdrželi se přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. A přecházíme k 34 pro, proti, zdrželi se, přijata. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijat. 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. 44 pro, proti, zdržel se přijato. 45 pro, proti, zdržel se přijato. 46 pro, proti, zdržel se přijato. 48 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Takže hlasujeme o 49 s ústním pozměňovacím návrhem, nikdo není proti němu, takže v pozměněné podobě pro. 49 ověříme elektronicky. Vote is closed. Konec hlasování a bylo to přijato 21 k 17, 47 proti. To si myslím, že je přijato. Dobrá, dobrá, ověříme. Ověříme 47. Konec hlasování přijata. 26, Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 54 pro. Proti. 54 ověříme. Hlasujte, prosím. A uzavírám hlasování. Bylo zamítnuto Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijat. Dvojka pro, proti, zdrželi se přijata. Trojka pro, proti, zdrželi se přijata. Čtyřka pro, proti, zdrželi se přijata. Pětka pro, pětku ověříme. Zahojí hlasování k pozměňovacímu návrhu 5. Ještě stále máte šanci hlasovat. Totiž vy se bavíte, nehlasujete, pak eh, prohrajete. Ano, takže konec hlasování a byl přijat. Šestka, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijata. Sedmička pro? Nevíme. Socialisté nevědí, jak hlasovat. Lambere má šanci. Ještě jednou, sedmička, kde je pro, proti, zdržel se přijat, osmička pro, proti, zdržel se přijata, devítka pro, proti, zdržel se přijata. Desítka s ústním návrhem, pokud nikdo nemá nic proti, pro, proti, zdržel se přijata. Nyní ty návrhy eh, rozpočtu pro výboru pro rozpočet. Jednička pro, proti, zdržel se zamítnutka. Pětka pro. U pětky ověříme. To je ten námět číslo pět. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato jedním hlasem navíc. Sedmička, kde je pro? Ověřujeme sedmičku. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. 23 ke 22. A Ample. Jednička. Ample 1. Pro, proti, zdrželi se zamítnutka. Čtyřka. Oni jsou všechny kompatibilní až k 11. Můžeme hlasovat unblock, takže unblock jde pro, ne, nesmíme hlasovat en blok. Dobrá. Takže čtyřka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuta. Pětka pro? Pětku ověříme. Nejsme si tady jisti. Už tady máme dilema pro hlasujte. Konec hlasování. Takže přijato jedním hlasem navíc. Šestka pro? proti, zdrželi se, zamítnutka. Zamítla sedmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Osmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Devítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Desítka pro, desítku ověříme, zahají hlasování. Konec hlasování. Přijato 23 ke 22, 11 pro Proti? Zdrželi se zamítnuta. 15 pro. 15 ověříme. Hlasujte, prosím. The vote is closed. Konec hlasování a přijato 23 ke 22. Teď taky ještě konečné hlasování v elektronické podobě. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Ano, přijato většinou 40 hlasů, pouze dva byli proti. Blahopřeji. Ještě mi dejte vteřinku. Děkuji komisi, děkuji eh, sekretariátu. Myslím, že díky této zprávě výboru Regi v parlamentu parlament procházal, že dokáže si poradit s byrokracií, že už proaktivně s tím něco dělá. Tady je pokus uh, tlačit EU směrem k přísnému uplatňování e, politik a zároveň k přísnému navrácení těch nesprávně vybraných prostředků, jinak tady bude protievropská nálada. A nyní Maria Rigoen Perez, hlasujeme o nové industrializaci. Kompromis 1. Musím chvíli počkat, protože z EPP nevědí, jak hlasovat. Takže kompromis 1. Pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3, tady máme dílčí hlasování, první část kompromisu 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní druhá část kompromisu 3, pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 14. Pro, proti, zdrželi se přijato. 15. Pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 5. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 23. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 24. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 25. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 7. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 33. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 34, tady máme ústní pozměňovací návrh, je někdo proti? Ne, takže budeme hlasovat o textu pozměněné podobě, pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 8, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9, pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní konečné hlasování. Můžete hlasovat. So, so now we, we finish. Eh, pardon, končím hlasování 42 pro, 3 se zdrželi, přijato a blahopřeji Marii. Pan Van Isteroy by se k tomu chtěl vyjádřit, prosím. Ano, stručně, já jsem vám chtěl velice poděkovat. Děkuji za takto efektivní hlasování o všech těch velkých balíčcích a chci vám poděkovat za všechnu práci, kterou odvádíte, za váš pozitivní přístup. Také za to děkuji sekretariátu výboru. Sekretariát funguje opravdu skvěle, takže za to děkuji. Sorry, you wanted to say that you, you, you... Já se omlouvám, vy se hlásíte proto, abyste řekl, že jsme odvedli skvělou práci, ano?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 bod eh, pana Winklera je poslední bod eh, na pořadu jednání zítra. Když nebudeme hlasovat eh, dnes odpoledne, tak po prezentaci litevského předsednictví bychom mohli řešit zprávu pana Winklera, pokud s tím souhlasíte, tedy, že bychom to projednávali dnes místo zítřka. Ještě jednou tedy měním pořad jednání a děkuji vám za to. Sejdeme se znovu ve tři hodiny a nebudeme tedy hlasovat, ale bude se řešit zpráva pana Winklera.